Samozřejmě ETS je důležitým eh, systémem z ekonomického hlediska, ale je také dobrým nástrojem na snižování skleníkových emisí. Já vám děkuji, pane komisaři. Dámy a pánové, tím je naše rozprava u konce. Hlasování eh, se bude konat zítra v poledne.